Okay, so dear colleagues, let's start our... Vážení kolegové, zaháníme tedy naše dnešní jednání a já přejdu do svého mateřského jazyka. Ještě vám dám chvilku, abyste si vzali sluchátka. So, liebe Kollegen, Vážení kolegové, vítejte na našem dalším zasedání výboru dnes v pondělí odpoledne. Pustíme se rovnou do pořadu jednání, přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, tak je tímto pořad jednání přijat. Bod 2 pořadu jednání. Sdělení předsedy. I dnešní zasedání je opět streamováno na webu. Máme tlumočení do francouzštiny, němčiny, italštiny, nizozemštiny, angličtiny, španělštiny, češtiny, polštiny a rumunštiny. Kolegové, kteří jsou v sále, ty bych chtěl upozornit na to, že během celého zasedání, kromě toho, když právě mluví, tak aby nosili roušky. Nyní se dostáváme k bodu 3 na pořadu jednání. Máme před sebou tři konečná hlasování ke třem zprávám, kde jsme odsouhlasili ten obsah minulý týden. V první řadě je to strategie lesnictví, druhé je právní rámec pro klima a třetí stanovisko k nové strategii EU Afrika. Na vysvětlení toho postupu hlasování přejdu opět do angličtiny. Takže, vážení kolegové, obdrželi jste výsledky prvního hlasování, které proběhlo minulý týden. Obdrželi jste to e-mailem a nyní tedy proběhne druhé a konečné hlasování. Během tohoto hlasování budete vyzvati k předání vašich hlasovacích listin na konečné hlasování ohledně tedy Evropské strategie v oblasti lesnictví, stanovisko k Evropskému právnímu rámci pro klima a strategii EU Afrika pomocí, strategie, pomocí aplikace iVote z vašeho iPadu nebo iPhoneu. Vložte vaše jméno vlevo nahoře do informačního panelu vyberte ho ze seznamu poslanců a vyplňte hlasování stisnutím tlačítka. Váš hlas můžete vložit přímo do iVote tím, že stisněte tlačítko Play vpravo nahoře a zvolíte Submit my ballot. Potom vás aplikace vyzve k tomu, abyste vygenerovali hlasovací lístek, který potom podepíšete a pošlete ho z vaší oficiální e-mailové adresy Evropského parlamentu. Hlasovací seznam musí být předán po vyhlášení začátku hlasování za chvilku a ne později než v 18.15, kdy bude ukončeno hlasování. Seznamy obdržené mimo tento časový rámec nebudou přijaty. Po zahájení hlasování také obdržíte e-mail a také oznámení z iVote, kde se potvrdí, že hlasování je zahájeno. Pokud neobdržíte toto oznámení, i přesto můžete hlasovat. Po ukončení v hlasování v 18.15 sekretariát sečte hlasy a výsledky budou oznámeny písemně. Nyní přistoupíme k ověření uznažení schopnosti pro druhé hlasování. Chtěl bych tedy požádat všechny hlasující, aby požádali o slovo tím, že aktivují příslušné tlačítko v tom softwaru pro vzdálenou účast a to umožní ověření minimálního počtu hlasujících, kteří musí být přítomní, aby mohlo proběhnout hlasování. Vidím, že řada kolegů je tady v místnosti a více než 10, 11, 12 a ještě mnohem více. Takže děkuji. Ověřili jsme, že jsme dosáhli potřebného kvóra a můžeme přistoupit k hlasování. Účastní se také náhradníci Kristýne Schneider místo Merit McGuinness, Mark Tarabela místo Isabel Karvaješ, Andeparne Grünenberg, zastoupí Benoa Bito, Tilly Metz zastoupí Franciska Guerreiru, Thomas Weitz zastoupí Sáru Wiener a Manuel Bompard bude zastupovat Mariu Eugeniu Palop. Něco tady nesedí? Ne, všechno je v pořádku? Dobře. Dobře, takže Hlasování je nyní zahájeno. Mějte tedy na paměti, že na toto druhé a konečné hlasování máte čas do 18.15 a do té doby musíte předložit své hlasovací listiny prostřednictvím iVote a také podepsaný hlasovací lístek prostřednictvím e-mailu. Nyní tedy přejdu zpět do své mateřštiny. Takže, vážení Kolegové, přicházíte právě včas, pane komisaři. So, dann. Takže já bych navrhoval, abychom tedy rovnou přešli k bodu 6 na pořadu jednání. Je to rozprava s komisařem pro zemědělství Janušem Vocichovským. Jsem velice rád, že hned po letní přestávce jste opět mezi nás přišel. a že máme opět možnost s vámi diskutovat. V první řadě opět k otázce, jak budeme dále reagovat na pandemii COVID-19 v odvětví zemědělství a samozřejmě také budeme řešit další otázky, které kolegy zajímají. Chtěl bych na začátku poděkovat za váš návrh z minulého pátku. o odložení o jeden rok toho nařízení, bio nařízení. A z naší strany vám mohu říci, že mu se budeme také snažit, aby to vše probíhalo co nejrychleji. Nejprve tedy na začátek řeknu, jak to bude probíhat. Většina kolegů to zná. Pan komisař má 10 minut na úvodní slova a potom bude kolečko koordinátorů a potom další kolo kolegů, kteří již předem sekretariátu byli nahlášeni od jednotlivých frakcí a potom podle velikosti frakcí byly přiděleny řečnické doby. Takže nyní bych chtěl poděkovat pana komisaře, eh, požádat pana komisaře o úvodní slovo. Máte 10 minut. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za možnost podělit se s vámi o několik úvah o současné situaci v evropském zemědělství, ale rád bych eh, nejprve eh, poděkoval tomuto výboru. Setkáváme se poprvé po poměrně dlouhém období, obtížném období za nových eh, podmínek, které způsobila pandemie po všech těch eh, videokonferencích, i když jsme samozřejmě v té době všichni velice intenzivně pracovali, jak komise, tak rada a tak samozřejmě také Evropský parlament a vaš, váš výbor. Eh, stojí za to si uvědomit, že eh, již před tou krizí, před půl rokem byly problémy Eh, s pohybem eh, zboží na hranicích. Bylo potřeba, aby komise vydala určité pokyny, které tu situaci zlepšily, ale poté došlo k řadě dalších krizí v mnoha odvětvích, došlo také k intervencím na trhu, které někdy fungovaly efektivně, někdy se nám podařilo tu situaci zlepšit. Pak také došlo k rozhodnutím přesunout zdroje z druhého pilíře, tak abychom mohli lépe krizi čelit. A zde bych chtěl poděkovat komisi. Nejprve bylo navrženo 1%, ale poté díky vašemu výboru to byla 2% a nyní členské státy vše řádně využívají. Například pokud jde o sektor vinařství, dosáhli jsme určitých kompromisů, poté přišly na řadu dva nové balíčky tržních řešení a také 12 nařízení eh, ze strany komise, pokud jde o tržní nástroje v různých odvětvích. A vše se odehrávalo ve velice dobrém duchu spolupráce s vaším výborem, za což vám děkuji. Nyní bych vám rád eh, stručně řekl něco o situaci na různých trzích. Mohlo by to být pro vás přínosné začnou situaci na trhu s hovězím masem. Zde máme eh, určité mírné náznaky eh, oživení, především eh, s ohledem na oživení potravinářského sektoru a cestovního ruchu. Omlouvám se, říká pan předseda, je zde asi problém s tlumočením do angličtiny. Pan komisař přešel z polštiny do angličtiny takže už žádné tlumočení do angličtiny není. Dobře, takže eh, ta opatření na podporu soukromého skladování eh, pomohla tomu odvětví. To oživení je velice skromné, ale je to z určitých důvodů, protože ty produkty samozřejmě eh, byly jaksi skladovány a je důležité, aby do budoucnosti ta bilance byla pozitivní. Také došlo k uzavření jatek během covidové epidemie. Eh, došlo tam k rozšíření viru, takže je třeba to pečlivě sledovat. Pokud jde o mlékárenství, situace na trhu s mlékem se zlepšuje eh, jsou zde také určitá globální, globální otázky, globální napětí na trhu. Potravinářství se oživuje poměrně pomalu a přetrvává také nejistota o dalších měsících. Režimy soukromého skladování pro mléčné výrobky byly nyní ukončeny. Byť samozřejmě také přispěly k určitému oživení na trhu. Drůbežářství. Tento sektor prochází velice obtížnou situací během covidové pandemie. V těch úplně prvních týdnech lockdownu byla zvýšená poptávka po drůbežím masu, ceny se zvyšovaly, ale bylo to pouze krátkodobé a od poloviny března se ceny evropských brojlerů snižovaly nedostatkem nabídky od eh, potravinářského sektoru. A také to mělo negativní dopady na vývoz eh, z Evropy, protože došlo k narušení eh, globálního obchodu. Ale také zde byly eh, zákazy dovozu od některých partnerů, například Číny, Větnamu či Jižní Afriky z důvodu ptačí chřipky, viární influenci. Ten produkční cyklus je zde poměrně krátký, takže se tento sektor může velice rychle adaptovat na snížení poptávky ale s tím, jak se zase situace eh, postupně zlepšovala, jak si obecně v cestovním ruchu a v potravinářství, tak se zlepšila i situace v drůbežářství. Možná jste si eh, všimli vývoje, eh, pokud jde o soudní, Evropský soudní dvůr, protože komise vyhrála případ, který se týkal seznamu drůbežářských farem v Brazílii a potvrdilo se tedy, že Evropská unie chce zastávat vysoké standardy masa dováženého do Evropské unie a také to potvrzuje, že komise zde samozřejmě má pravomoci, které určitě se nebude ostýchat použít ani do budoucnosti. Navzdory značného snížení exportu evropská obchodní bilance zůstává pozice jak pokud jde o hodnotu, tak objemy. Pokud jde o sektor vepřového, tam eh, zasáhly dva velice negativní faktory v souvislosti s COVID-19. Jednak eh, velké uzavírání jatek eh, kvůli tomu, že se virus ve zvýšené míře vyskytl mezi jejich pracovníky a za druhé požadované, eh, no, požadovaná nová certifikace ze strany Číny, především pro některé členské státy. Ta situaci ale sektor řeší poměrně dobře a zvířata která nelze porazit na těch uzavřených jatkách, jsou pře, jaksi převedena na jiná jatka. Ta situace se tedy eh, stabilizuje. Pokud jde o trh s olivovým olejem, zde si uvědomuji tu dlouhodobě obtížnou situaci na trhu ve Španělsku a v dalších zemích, které olivový olej vyrábějí. Dále to zhoršují také americké tarify na olivový olej a covidová krize. Naštěstí eh, dnes a ve srovnání s dalšími odvětvími se celková spotřeba olivového oleje příliš nezměnila, zůstává stabilní od začátku pandemie a také vývoz evropského olivového oleje do třetích zemí se o 16 zvýšil v první polovině eh, tohoto roku, pokud to srovnáme s obdobím předchozím. Komise rychle zareagovala, aby pomohla trhu, aby se zotavil. Již na konci roku 2019 a přijali jsme režimy na podporu soukromého skladování. Pokud jde o sektor vína, vím, že trh s vínem je rovněž velice důležité pro řadu členských států. My vše pečlivě sledujeme, protože eh, zde samozřejmě jsou velké problémy především s exportem a v souvislosti eh, s lockdowny. Komise i zde okamžitě zareagovala a většinu podpory přesunula na krátkodobá opatření, tak aby se snížily zásoby. Nicméně jsme svědky určité nerovnováhy na evropském trhu a to má samozřejmě negativní dopady na vinaře a jejich živobytí, stejně tak jako celý tento sektor. Komise zamýšlí vše pečlivě sledovat i nadále v těch nadcházejících týdnech a vyhodnotíme situaci, jakmile ta přijatá opatření prokáží své výsledky a budeme mít také k dispozici data o nové úrodě. A na závěr k té situaci na trhu v různých odvětvích chci říci, že i nadále pozorně eh, sleduji tu situaci. My jsme v uplynulých měsících eh, poskytovali aktivní podporu, byli jsme velice flexibilní, byli jsme inovativní v té krizové situaci a naše společná zemědělská politika ukázala, že je odolná, je třeba tento úspěch uznat a navázat na něj i v budoucnosti. Nebyly zde také žádné negativní dopady, pokud jde o zabezpečení potravinami pro evropské občany. Jsou zde však eh, určité lekce, určité poučení a to zohledníme v komunikaci o eh, strategii o bezpečnosti, zabezpečení potravinami v rámci strategie Farm to Fork. Většina trhů se tedy poměrně oživuje, to je povzbudivé, svědčí to o tom, že opatření, která jsme přijali, dokáží trh stabilizovat je třeba zajistit, aby ta opatření byla využita skutečně naplno, tak aby opravdu poskytovali tu rychlou reakci na problémy našich zemědělců. Určitě v těch nadcházejících týdnech eh, se budeme setkávat s dalšími výzvami v důsledku pokračující pandemie. Také eh, samozřejmě je zde nebezpečí eh, takzvaného tvrdého Brexitu, případně různých eh, nákaz a rozšíření škůdců. Ale musíme dělat, co je v našich silách. Ještě rychle, pokud jde o to přechodné nařízení, práce na něm pokračuje. Ta stávající pozice je taková, že komise pořád trvá na tom jednom roku pro to tzv. transition regulation. Nicméně s parlamentem a i s radou eh, diskutujeme. Velmi důležitá je zde otázka využití fondu obnovy pro eh, rozvoj venkova. Je zde nový zajímavý návrh německého předsednictví, aby tato část, což je více než 8 miliard euro, byla vynaložena co nejdříve, to znamená v letech 21 až 22. My nyní zkoumáme určité právní možnosti, jak toto zajistit, jak to umožnit, protože samozřejmě víme, že zemědělci ty prostředky potřebují co nejdříve. Pokud jde o víceletý finanční rámec, toto je vlastně naše první setkání po té, co e, proběhla rada, která víceletý rámec schválila. Myslím si, že to pro nás bylo dobré rozhodnutí, dopadlo to dobře, máme více peněz. Je třeba si uvědomit, že před dvěma lety zde ležel eh, návrh 365 eh, miliard pro oba pilíře v těch tehdejších cenách. Poté to bylo 391 miliard. Po těch eh, ukončení těch jednání je to sice o trošku méně než těch 391, je to 386,7 miliard eur a to si myslím, že Tady takovýto rozpočet je mnohem lepší, než se před dvěma lety dalo očekávat. Já si vzpomínám, že když jsme o tom diskutovali na začátku, tak eh, jsem samozřejmě musel eh, za komisi bránit ten rozpočtový návrh. Musel jsem bojovat eh, vlastně nebo hájit to, že by měl být snížen. A nikdo nečekal, že se ten rozpočet navýší. Když samozřejmě vím, že vy v Evropském parlamentu jste vždy pro vyšší rozpočet na SZP, ale myslím si, že můžeme být poměrně spokojeni s tím, co bylo schváleno v rámci víceletého finančního rámce. A teď eh, komise zahájila eh, jednání s členskými státy o národních strategických plánech. To je samozřejmě velice důležité pro tu konkrétní implementaci reformy společné zemědělské politiky, zavedení eh, Green Dealu, strategie biodiverzity, strategie spole na stůl. Takže nyní jsme se již eh, spustili do práce se členskými státy. Určitě to nebude jednoduché, ale záměrem komise je plně implementovat zelenou dohodu a strategii farm, farm to Fork, tak aby z toho naši zemědělci měli prospěch. Pokud jde o nařízení o ekologickém zemědělství, Děkuji vám za příslušný návrh. Zároveň eh, jsem eh, jak si slyšel, že je zde návrh, aby návrh začal platit později, až 1. ledna 2020. Děkuji, pane předsedo, a jsem nyní připraven zodpovědět vaše dotazy. Komisář. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, za ta úvodní slova. Samozřejmě se nebudu vyjadřovat ke všemu, ale děkuji i za to, že jste vzal na vědomí návrh německého předsednictví, pokud jde o přechodné období a určitě vítáme to, že k této debatě došlo k pohybu. Nyní se dostáváme ke koordinatorům. Pan Dorfman za EVP 1 minutu 30. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás opět přišel tak brzy po letní přestávce. Já bych chtěl hned začít tím, tím tématem, o kterém jste hovořil, o rozpočtu. Já jsem srozuměn s tím, že to určitě pro nás není dokonalý rozpočet, ale když se podíváme na to, co tomu předcházelo, tak můžeme být do určité míry spokojeni. Bylo náročné dostat se k tomuto výsledku je tam i ta otázka toho těch sedmi a půl miliard z fondu na podporu oživení. Ten vývoj na trzích nevidím až tak pozitivně, jak jste říkal. Na některých trzích nebo v některých sektorech, v některých odvětvích je ta situace dost obtížná. Myslím, že třeba v mém členském státě v Itálii tam byl velký pokles u producentů mléka, takže tam musíme také přijmout nějaká opatření. Pokud jde o reformu SZP a strategii Farm to Fork, myslím, že musí být cílem inovativní zemědělství v Evropě, ale někdy mám dojem, že tady směšujeme eh, naprosto zemědělskou politiku, ekologickou politiku, hospodářskou politiku a velice eh, důležitým bodem musí eh, zůstávat zajištění dodávek potravin. Samozřejmě ekologie je také důležitá, ale myslím, že u obou témat je třeba, aby v centru byli mladí vzdělaní zemědělci, tak aby mohlo zemědělství být úspěšně provozováno i nadále v Evropě. Děkuji. Chtěl bych poukázat také na to, že pan komisař musí odejít v 18 hodin a proto musíme dodržovat ten čas. Paulo de Castro, 1 minuta 30 za SM. Koronavolt. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste opět přišel mezi nás. Děkujeme vám také za vaši ochotu, eh, za to, že jste vyšel vstříc žádostem tohoto výboru během debaty o delegovaných aktech, především u sektoru ovoce a zeleniny a olivového oleje velice dobře si to uvědomujeme. Ta situace opravdu není růžová. Přišli jsme o čtvrtinu trhu, eh, to, co je v oblasti restaurací, hotelnictví, eh, barů, o to už, to už prostě se zpátky nevrátí. O to jsme přišli, naši zemědělci to nějak snadno nedohoní. Nicméně váš návrh, respektive návrh komise těch 15 eh, miliard byl nyní eh, snížen o polovinu, je tam 7,5 miliardy nyní tedy ty peníze z fondu obnovy a s tím nejsme úplně spokojeni, protože těch 15 eh, miliard to by bylo bývalo pokrylo ta rizika. Nicméně teď je to tedy těch 7,5 miliardy a chci se zeptat, zda bychom je neměli použít hned, okamžitě. Vy jste o tom hovořil. Komise prý hovoří o roku 22. My se domníváme, že by to mělo být vynaloženo již v roce 21 tak, aby skutečně ty zdroje byly použity hned. Co si o tom myslíte a jakým způsobem to chce komise konkrétně provádět? Děkuji. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji Ulrike Miller Vážený pane předsedo, mnohokrát děkuji. Pane komisaři, my jsme rádi, že přicházejí signály z komise, že to přechodné období dvou let bude pomalu akceptováno a že můžeme využívat i ty finance z toho fondu na podporu oživení. Ale jsme znejištěni, pokud jde o to přesouvání mezi prvním a druhým pilířem, takže mám otázku, jak komise do budoucna bude řešit otázky konkurence a hospodářské soutěže mezi jednotlivými členskými státy, pokud bude docházet k takovýmto přesunům. A potom, pokud jde o podporu oživení, bylo by případně možné, abychom zde využívali finance i na technickou podporu na provádění zemědělské politiky nebo eh, na podporu dobrých životních podmínek zvířat a podobně. A další bod zemědělství zajišťuje bezpečnost potravin. Mohli bychom do budoucnu používat finance i na, dialogu, na dialog se spotřebiteli, tak abychom ještě cíleně zlepšili imič zemědělství. Děkuji. Děkuji a nyní Ivan David za ID. Vážený pane komisaři, Eh, problémy v souvislosti s COVID-19 znovu ukázaly to, co už víme. Nemá cenu opakovat známé skutečnosti a doufám, že má smysl připomenout to, co je opomíjeno. Je třeba dosáhnout větší míry soběstačnosti ve všech komoditách v jednotlivých zemích, pokud je to možné, eh, protože v případě omezení pohybu dochází k problémům s transporty na velké vzdálenosti a současně se projevila závislost na levné práci pracovníků z chudých zemích. V některých komoditách tak došlo k nedostatku zboží na trhu. Eh, současně jsem nucen připomenout, že rozložení dotací pro zemědělce v jednotlivých zemích je nespravedlivé, rozdíly jsou několikanásobné. Podle eh, eh, příslibu při vstupu do Evropské unie bylo novým členským zemím přislíbeno vyrovnání do roku 2013 a nedošlo k tomu do posud, a zřejmě se s tím ani nadále nepočítá. Eh, v těchto zemích jsou tak nízké příjmy a omezení odbytu domácí produkce vede k úpadku několik rozvoje venkova. Zemědělci nemají prostředky na rozvoj hospodaření a nízké příjmy eh, nemotivují k práci v zemědělství. Očekáváme větší snahu a nápravu tohoto stavu. Eh, co proto můžete udělat, pane komisaři? Vielen Dank, kolege Mnohokrát děkuji. Nyní kolega Heusling za zelené. Ano, pane komisaři, ještě jednou mnohokrát děkuji za to odložení toho nařízení o bioproduktech o jeden rok. Takže máme teď dost času na ten přechod. Ale ještě jednou jsem chtěl přejít k hodnocení krize. Každý sektor měl zcela odlišné problémy, ale jednu věc mohu říci celkově. Eh, ty sektory, které jsou regionální, ty měly nejméně problémů. A já bych chtěl vyzvat, aby komise provedla studii, co jsme se vlastně naučili z té krize. Velké struktury, jako třeba v Německu tam byl odstaven jeden jateční provoz a přišli jsme o 25 kapacity. To znamená, že jsou problémy s těmito velkými, velkokapacitními zařízeními a strukturami, takže bychom se z toho měli poučit. A ještě mám otázku ke společné zemědělské politice. Vždy se hovoří o tom, že členské státy eh, tady mají provádět tu strategii Farm to Fork a podobně. 40% plateb by měly souviset s klimatem. Vy máte zemědělskou radu, tak vidíte tam nějaké pokroky v této oblasti? Dělají to členské státy a nebo to jsou pouze slova a neprovádí se nic moc v oblasti biodiverzity a farm to fork? Uh, jeden závěr musíme vyvodit. V řadě zemí bylo teď extrémní sucho, jinde zase záplavy. A vidíme, že teď musíme aktivně změnit, přeměnit zemědělskou politiku. A ještě otázka k Mercosuru. Vypadá to, že eh, německý eh, region se posouvá ke kritickému stanovisku. Jak to vyhodnocujete vy? Nyní kolega Kucmiuk, ECA. Komisařu, já takže chtěl bych začít od poděkování dla, dla pana za, za obecnost. To... Mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Já v prvé řadě děkuji za to, že můžeme hovořit zde v sále a můžeme se tady sejít prezenčně, to je vždycky lepší. Děkuji vám za to, že se snažíte pracovat na rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku. Máme zde k dispozici první návrh komise 365 milionů, ten nebyl ale pro evropské zemědělství dostatečný. Když se dostaneme 20, na 20 na částku o 22 milionů vyšší, bude to mnohem lepší. Děkuji vám tady za tyto návrhy a jediná otázka, kterou chci položit v souvislosti s rozpočtem, je tato. Těch 7,5 miliard, to je jak budou využity tyto prostředky v průběhu dalších dvou let. Pokud jsou to prostředky z fondu obnovy, tak by měly být využity co nejdříve po krizi COVID. To znamená, co nejdříve v rámci toho dvouletého období nového finančního výhledu. A jedna věc, která není úplně v, v rámci vaší kontroly, ale jde mi o premiéra Spojeného království, který se vyslovil v tom, že pokud nebude dohoda do 15. října k dispozici, tak Spojené království odstoupí od jednání samotného. To znamená, že nemáme příliš času. A pravděpodobnost, že nebudeme mít eh, se Spojeným královstvím od 1. ledna obchodní dohodu, je tak vyšší. A zde je obrovský obchod, třeba v oblasti potravinářství. Je to něco kolem 16 miliard. Pokud nebudeme mít na stole obchodní dohodu, tak eh, bude mít Evropská unie potíže. Tak se táži, zda je komise připravena i na takovou variantu, to znamená absenci dohody. Děkuji. Děkuji. A pan Flanagan je posledním koordinátorem. Máte minutu a půl, prosím, pane Flanagane. Dobrý den. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za to, že jste se vyslovil. Chci se zeptat na jednu věc, která se týká produkce potravin v Evropské unii. Jakým způsobem produkujeme potraviny? Zvláště mi jde o svoji zemi, jak eh, producenti masa působí nesmírné potíže, pokud jde o zacházení s vlastními zaměstnanci. Budu pokračovat. Jde mi tedy o zacházení se zaměstnanci. Bylo mi totiž řečeno, že to je národní problém Irska, ale já se domnívám, že to není úplně národní problém Irska. Myslím, že se to dotýká celé řady zaměstnanců v celé Evropské unii. Zvláště jde o rumunské zaměstnance, to znamená zaměstnance, kteří mají uh, svoje ičo třeba v Polsku a žijí v otřesných podmínkách, něco jako otroci, dokud nepadnou k zemi vyčerpáním. A v okamžiku, kdy onemocní, tak nemají naprosto žádný nárok na výplatu nemocenských dávek, nemají nárok na jakékoliv sociální zabezpečení. A vaši spoluobčané a moji spoluobčané jsou teď vyděšeni z koronaviru a zdá se jim, že se odstnou v hrozných podmínkách. Vy jste komisařem pro zemědělství, to znamená, že jste na vrcholu celého toho řetězce, pokud jde o zemědělství a potravinářství. A zde se vyskytl problém evropské dimenze. Jde nejenom o Irsko, s těmito lidmi se zachází jako s nějakým povlem. Řekněme si to na rovinu, je to tak. A já vím, že vaši spoluobčané a moji spoluobčané zažívají tohle hrozné chování ze strany zaměstnavatelů. Prosím, udělejte něco. Dovolte mi příklad. Co třeba poslanec Boda? s vašimi, s vašimi lidmi se zachází jako s povlem. Pokud se s touto otázkou nevypořádáme, tak to bude pokračovat. Došlo k přerušení spojení. Děkuji, říká pan předseda. Tolik tedy koordinátoři, pane komisaři, v tuto chvíli dostáváte slovo. Máte pět minut, pokud se chcete vyjádřit k těmto otázkám. Děkuji państwu koordinátor. Děkuji vám, děkuji vážení koordinátoři za to, že jste mi položili otázky. Děkuji vám za vřelá slova. K tomu rozpočtu 8 miliard, pan De Castro na to znovu upozorňoval. Cílem komise, zvláště mým úmyslem, je využít těchto 8 miliard a já bych raději, aby to bylo 15 miliard. Souhlasím s vámi, pane De Castro, ale chci tyto prostředky využít co nejrychleji. Připravujeme se a doufáme, že bude řešení takové, aby zemědělci nemuseli čekat příliš dlouho. Je to fond obnovy, takže obnova musí nastat okamžitě, ne za dva až tři roky. A zřejmě eh, se zdá, že nalezneme řešení s členskými státy. Já jsem v tomto smyslu optimistou. A nyní bych se chtěl zamyslet nad něčím, co říkal pan Dorfman a pan De Castro. Máme zde 7,5 až 8 miliard euro, ale to nemusí být celkový objem prostředků, které by se měly dostat zemědělcům z evropských fondů. Já se domnívám, že fond obnovy může být využit i na to, aby se zlepšila situace ve zpracovatelském průmyslu. Zde máme řadu problémů. Řada problémů zemědělství Evropské unie souvisí se zpracovatelským průmyslem a ze skutečnosti, že zpracovatelský průmysl je oddělen od potravinářského průmyslu. Máme zde velké podniky, které nechtějí nakupovat od malých zemědělců. Malí zemědělci zase nemají nikde odbyt takže nakonec musí svoji činnost ukončit a není zde žádná možnost prodat, najít odbytiště, což působí další problémy v rámci dodavatelského řetězce. Máme zde dovozy nakonec třetích států a zároveň bychom mohli hovořit o této otázce velice dlouze. Myslím, že bychom se měli soustředit hlavně na eh, zpracovatelský průmysl a měli bychom použ- použít i jiné prostředky než těch 386 miliard. Jsou zde totiž další možnosti, další fondy, které jsou pro společnou zemědělskou politiku vyčleněny. Situace na trhu je, je dynamická, neustále se mění, to vidíme každý den. V podstatě denně zažíváme drastické změny, situaci průběžně sledujeme a pokud eh, si trh vyžádá intervence, tak k ním přistoupíme. Paní Miller, ano, já jsem to také zaznamenal, o čem hovoříte, že po krizi mají zemědělci lepší image, protože si lidé najednou uvědomují mnohem více než v minulosti, jak jsou zemědělci důležití. Ne, že by se to tehdy neuvědomovali, ale v tuto chvíli si to každý uvědomí mnohem více. Jde o zvířata, o ochranu zvířat. To jsou téma, které, témata, která jsou velice důležitá. A my bychom chtěli, aby členské státy využily tyto prostředky na všechny tyto cíle. Chceme, aby členské státy využily tento objem a já se domnívám, že ten objem bude vyšší, členské státy pak budou rozhodovat. Myslím, že je to stejně už součástí jejich strategických plánů a je to velice důležité z hlediska pohledu lidí na zemědělství jako takové. Bude to nakonec prospěšné pro zemědělství a bude panovat větší důvěra v rámci produkce Evropské unie, protože zde hovoříme třeba i o označování našich zemědělských výrobků, kdy se uvádí, že zajišťujeme ochranu eh, zvířat. Pan David hovořil o naší závislosti na dopravě. Já s tím souhlasím. A je to součástí strategie spole na vedličku. Neměli bychom zde vytvářet další překážky. Rozhodně ne. Jsou zde rozhodně určité výrobky, které je potřeba přepravovat, ale v některých případech bychom opravdu mohli věc řešit jinak a mohli bychom zvýhodnit místní produkci která nemá zapotřeby takových při přepravních nákladů. A paní Hojzling, eh, co vyplynulo z krize, co jsme se poučili? Myslím, že nejdůležitější je to, že se musíme spoléhat na naše evropské zemědělství v krizi, jako je tato, jako je COVID-19. Pokud budeme závislí na dovozu, tak jako je evropská ekonomika třeba v oblasti zdravotnických prostředků, tak zjistíme, že máme potíže třeba s rouškami a podobně, ale v oblasti zemědělství tam nelze opakovat stejné chyby. Trh s potravinami nemůže záviset na externích dodavatelích. Musíme se maximálně vynasnažit o to, abychom byli nezávislí, soběstační Pochopitelně obchod je důležitý, musíme ji podporovat, co jen bude možné. A měli bychom rozšířit náš potenciál, potenciál našich zemědělců. Měli bychom zajistit, aby ti to byli soběstační. A pokud jde o to, co říkal pan Kušmi k rozpočtu a k tématu využití tohoto rozpočtu, jak říkám, Měli bychom fond eh, obnovy využít a zužitkovat co nejrychleji. Paní Miller na toto rovněž upozorňovala. Je totiž důležité, jak členské státy rozhodnou o přesunu 25% z druhého pilíře do prvního pilíře. V některých, u eh, některých zemích je to dokonce 30%, u jiných je to zase 15% opačným směrem. Já si myslím, že není to až tolik soutěž mezi členskými státy, protože k těmto přesunům už docházelo k minulosti. Máme zde téma vnitřní konvergence, které zatím nebylo vyřešeno, ale každopádně mezi jednotlivými pilíři jsme přesouvali často. Myslím si, že by nám to mělo na pomoci, mělo by to vykompenzovat, že stále ještě je nedořešena otázka vnitřní konvergence. A kotá se pana Kužmika, Brexit a dopad Brexitu. My jsme si tohoto všeho vědomi, že tvrdý Brexit by měl veliký dopad na zemědělství a Evropská komise situaci sleduje. Myslím si, že by bylo lepší mít eh, se Spojeným královstvím dobrou obchodní dohodu, to, o tom není pochyb, protože pokud dojde k tvrdému Brexitu, tak se vyskytnou další potíže a musíme být na to připraveni. Pan Flanagan. Pane Flanagan, já souhlasím. A sdílím vaše stanovisko. Měli bychom pamatovat na to, jak produkujeme potraviny. jde o to, jak celý cyklus probíhá. Je to vlastně součást strategie spole na vedličku. Nejde jenom o zvířata, jde i o zaměstnance. Já jsem se sešel s lidmi z potravinářského sektoru, se sezónními pracovníky, jejich zástupci. Hovořili jsme o těchto problémech a myslím, že by to všechno mělo být zapracováno do naší strategie. Neměli bychom nad tím zavírat oči, měli bychom pamatovat na to, jak to má vypadat a ten, kdo se podle toho nechová, by neměl dostávat žádné prostředky. Můžeme se pustit hned do druhého kola, takže nejprve kolegyně Schmidbau za EPP jednu minutu. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Jsem velice ráda, že jste mezi nás přišel. Minulý týden 1. září v Koblenci jste říkal, že se uvažuje o navržení eh, povinného označování původu u některých produktů. Já gratuluji k tomuto rozhodnutí. Označení původu celoevropské, to je něco, co my jako zemědělci potřebujeme a díky tomu můžeme pomoci spotřebitelům rozhodovat se, pokud jde o ochranu klimatu a životního prostředí. A další věc, eh, Chtěla bych hovořit o tom u nás v Rakousku. Tam je velký problém s návratem vlků do krajiny. Přátelé vlků hovoří eh, o různých plotech, eh, hlídacích psech a podobně, ale tyto osoby bohužel neznají tu alpskou krajinu a ty podmínky tam. Pozvala bych všechny, aby se tam přijeli podívat. Uh, je to krajina, která je ideální pro užitková zvířata. A péče o krajinu znamená také cestovní ruch. Tato krajina je pro mě kulturním statkem a chtěl bych požádat, abyste v tomto boji byl na naší straně. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní Maria Neuchl za SAD. Mnohokrát děkuji za slovo. Pane komisaři, děkuji, že jste mezi námi a v první řadě bych chtěla poděkovat za ta jasná slova, to znamená žádné prostředky Unie pro zemědělské podniky, které nedodržují základní sociální standardy. Tady v tom se myslím, že se naprosto shodneme že potřebujeme zelenou architekturu, životní prostředí, ale potřebujeme i zelenou, eh, i červenou architekturu, že nesmíme bojovat jenom za příjmy zemědělců, ale i příjmy těch, kteří na místě pracují v zemědělství v terénu. Mám na vás dvě otázky. První otázka. Strategie Farm to Fork a strategie biodiverzity obojí jsou hlavní nástroje uh, nebo obojí označuje SZP jako hlavní nástroje. Konkrétní otázka tedy na vás. Jak chcete zvládnout, aby tyto dvě strategie byly jasně napojeny na SZP. Tato otázka je stále otevřená. A druhý bod, ty znevýhodněné oblasti eh, byly nějakým způsobem vyrovnávány prostřednictvím dotazí, dotací. A nyní se hovoří i o možnosti započítávání i u ekologických výkonů. Je zde návrh ze strany komise, takže moje otázka, jestli paušálně ty znevýhodněné oblasti by mohly být takto zohledňovány nebo započítávány? Mnohokrát děkuji, kolegové. Tak to skončíme ve 20 hodin, když budeme takto i nadále pokračovat, takže se prosím držte té doby na vaše projevy. Nyní paní kolegyně Tolere Zareňů. Président, merci. Děkuji za slovo. Pane předsedo, děkuji pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Já jsem vám chtěla poděkovat za ta flexibilní a velice rychlá opatření, která komise přijala a která skutečně pomohla. Ukázali jsme, že toho můžeme hodně dokázat, pokud spolupracujeme, pokud se shodneme na diagnóze situace sektor eh, vína a některých eh, dalších částí potravinářského eh, průmyslu byl velice silně zasažen, především tím, že se uzavřely hotely, a restaurace a ta současná čísla ukazují, že k tomu oživení příliš nedochází. Chci se zeptat, zda by komise chtěla nějak prodloužit ta opatření, která byla přijata i po prvním říjnu. A poté chci říci, že zde máme e, řadu italských producentů vína či sírů a ti mají velké problémy s, do, s vývozem do Spojených států amerických. Chci se zeptat, zda předpokládáte nějaký kompenzační fond pro tyto zemědělce. A za třetí e, je důležité, aby prostředky z fondu obnovy byly k dispozici od 1. ledna 2021, takže by to mohlo být součástí těch opatření eh, přechodových. Děkuji. Nyní kolega Zojdo, jednu minutu za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji, eh, že jste eh, přišel mezi nás. Já jsem eh, teď měl příležitost ve své zemi hovořit s mnoha zemědělci a chovateli v mnoha různých oblastech a sektorech a všichni se shodnou, že procházíme závažnou krizí po té pandemii. Mnozí z nich se cítí opuštění jak ze strany španělské vlády, tak také Evropské unie. Došlo k velkému poklesu cen například v sektoru oliv nebo pěstování mandlí. Jsou zde problémy s vývozem vína či lihovin. Plus teď ještě musí zemědělci přijímat opatření, tak abychom zabránili návratu pandemie. Museli si třeba instalovat eh, plexisklo ochrané, různé osobní ochranné prostředky, musí platit náklady na testy. V podstatě to je za měsíc něco kolem 3 eur. A pokud se v té pandemii skutečně něco ukázalo, tak je to to, že pokud existuje politická vůle, tak se ty prostředky, které jsou potřeba nalézt, eh, dají. Nyní zde máme stovky tisíc eh, zemědělců a chovatelů ve Španělsku a já jejich jménem vás žádám, abyste opět projevil tuto politickou vůli a ty finanční prostředky skutečně je třeba poskytnout okamžitě. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní kolega Andrie za SND. Oui, merci, monsieur le président. Merci. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři za vaši dnešní eh, návštěvu u nás. Mám dva dotazy. Ten první se týká sektoru eh, vína. Eh, nedávno se hlasovalo o těch delegovaných aktech a my jsme se dohodli, že se sejdeme znovu po, seze, po sezóně. Vy jste hovořil nyní o těch zásobách, o e, nové sklizni, takže bylo by třeba dohodnout nějakou novou e, strategii. A potom já jsem e, již dříve položil komisi dotaz, který se týká možného prodloužení výjimky pro Francii pro používání neonikotinoidů u cukrové řepy. A já se chci zeptat, jaká je ta současná situace, protože vlastně zde máme eh, kvóty na dovoz ze Spojených států. Máme zde eh, celou řadu výjimek v jednotlivých členských státech. Ten eh, sektor cukru je tím velice zasažen a je třeba přijmout nějaká naléhavá opatření na té celoevropské úrovni. Potřebujeme nalézt nějaké odolné odrůdy a v podstatě znovu obnovit eh, tu eh, jaksi, cukrovarnické odvětví a pěstování cukru, eh, které je ohroženo celosvětovým dumpingem. Takže na tyto dvě věci se chci zeptat. Děkuji nyní kolegyně By za zajde. Connected, yep. Okay. Ano, jsme v spojení. No, Dobrý den, děkuji. Pan komisář hovořil o problémech zemědělství za uplynulé měsíce. Hovořil jste o tom, že jste optimisty, optimistou do budoucnosti. Já bohužel optimistkou nejsem. Máme zde problém s cenami, s nekalou hospodářskou soutěží a také Eh, především u mě v Benátsku bylo velice nepříznivé počasí, které zničilo sklizeň. Já jsem z těch evropských fondů očekávala více zdrojů. Pokud jde o strategii Farm to Fork a strategii o biodiverzitě, ta si myslím, eh, ty myslím, eh, jak si nereagují na požadavky chovatelů a zemědělců. Je to spíš takový abstraktní teoretický ekologismus a to je něco, s čím eh, řada kolegů ve výboru nesouhlasí. Chci se ale také zeptat na dopady Brexitu. Má komise nějaký plán B v případě, že se nedohodneme se Spojeným královstvím, protože víme, co by potom, eh, jaká rizika by zde pro naše potravinářství a zemědělství byla. Děkuji. Nyní kolega Bito za zelené jednu minutu. bon, vous m'entendez Slyšíte mě? Nevím, co se děje, ale zdá se, že zvuk je uspokojivý. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši návštěvu. A já bych se chtěl eh, zeptat na jednu věc, která byla eh, zmíněna eh, v, v Dubnu v Poatě, kdy se hovořilo o tom, že jedním z indikátorů současné SZ bylo, kolik kalorií, kolik potravin se převáží z jednoho konce Evropy na druhý. A je nám líto, že nová SZP stále neobsahuje eh, jaksi eh, poučení eh, z té krize, to znamená i ty otázky, které se týkají převozu potravin a také otázky klimatické, protože zemědělství může značně eh, přispět k přizpůsobení se klimatickým změnám. Vy jste hovořil o strategických plánech, SZP ale stále není eh, připravena, tedy ten nový návrh. A já tedy se chci zeptat, jak se chcete přizpůsobit té současné situaci, ať pokud jde o covidovou krizi nebo Brexit. Děkuji. Děkuji kolegyně Šojdrova za EVP jednu minutu, EPP jednu minutu. Ano, já vás zdravím, děkuji za udělení slova, pane komisaři, děkuji, že jste odpověděl řadu otázek, které na vás byly eh, směřovány. Já bych chtěla připojit konkrétní aktuální otázku. Eh, my jsme minulý týden měli výměnu názoru se zástupkyní komise k rozhodnutí o rovnocenosti inspekcí prováděných na Ukrajině a o rovnocenosti osiva obilovin, které by se mělo dovážet do EU. Eh, e Někteří z mých kolegů projevili obavy o dopady eh, tohoto dovozu na naše eh, evropské producenty, stávající tedy v členských státech. Chci se zeptat, uděláte všechno pro to, aby eh, ty dopady nebyly negativní. A v případě, že by komise zjistila nebo že by se zjistil negativní dopad, jaká opatření komise eh, provede, eh, jaké kompenzace, případně opatření, která by zabránila dalšímu zvýšenému dovozu tohoto osiva. Zkrátka, chceme hlasovat pro, ale máme obavy o dopady. Děkuji. Dank, Kollegin Tomasic, für Děkuji kolegyně Tomašič za EKR jednu minutu. Thank you, Chair. Uh, Mr. Commissioner. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaře, v průběhu krize řada občanů si více uvědomila, jakou roli zahrává zemědělství při zajištění bezpečnosti potravin. Chce komise nabídnout nějaký další podnět eh, sektoru zemědělství, abychom se vyhnuli vysokým nákladům a abychom zajistili občanům přijatelné ceny v členských státech s tím, že bychom si uvědomovali nízkou uh, kupní sílu. Jak budou navazovat na toto i legislativní návrhy? Jaké bu- na legislativní návrhy budou předloženy na, v závislosti na strategii eh, z pole na vedlečku. Paní Katajinen za Renew, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, jsem ráda, že jste mezi nás dorazil. Dovolte mi tři otázky. Za prvé, jak komise zajistí, aby ty přislíbené prostředky z horizontu Evropa byly zajištěny pro zemědělství a potravinářství? Je to pro nás naprosto zásadní, abychom dosáhli cílu zelené dohody a spolena na vedličku dále potřebujeme koherentní přístup, eh, koherenci s lesnickou strategii. A za třetí, co se týče obnovy, zaznamenali jsme snížení prostředků pro zemědělství, bohužel, a tento výbor to řekl zcela jasně a byl celkem jednotný, pokud jde o prostředky pro zemědělce. COVID-19 zasáhl ten náš sektor a my musíme od eh, ledna 2021 dva roky pracovat na obnově. A proto bych chtěla, abychom se ujasnili, co komise plánuje. Jak chce využít tyto prostředky na obnovu v rámci tohoto takzvaného přechodného období? Děkuji, děkuji a prosím paní Aguilera. There's no translation? A micro problem? Yeah, maybe. Je zde nějaký problém s mikrofonem. Paní Aguileru nebylo vůbec slyšet. Sí, buenas tardes. Dobré odpoledne, teď už je to v pořádku. Vítám vás, pane komisaři, velice stručně. Určitě eh, oceňujeme pomoc eh, sektorům v průběhu eh, krize. Teď ale v tomto okamžiku je důležité, abyste nám řekl, zda bude pokračovat nějaký nový balíček podpory pro další odvětví, protože pandemie pokračuje neskončila. Myslím si, že ještě několik měsíců bude určitě trvat. Můžete nás ujistit o tom, že zde bude nový balíček podpory. Pracujete na tom, pokud jde o sektor olivového oleje, jak jste říkal, k určitému zlepšení eh, došlo, ale těch problémů je zde stále mnoho. Eh, bude nějak navýšena podpora soukromému skladování? Je to možné? tak eh, abychom eh, si eh, mm, aby bylo co dělat s tím olejem nyní, když znovu začíná sklizeň. A pak se chci zeptat na přechodné nařízení. Může komise souhlasit s tím, že by trvalo ty dva roky? Děkuji. Danke, kolegy Mnohokrát děkuji, kolega Demeo. Děkuji, děkuji mnohokrát za váš čas, pane komisaři. Jste ještě před létem na jeden můj písemný dotaz odpověděl eh, tak, že velkoobchody hrají zásadní úlohu při respektive ta logistická centra, distributorská centra hrají důležitou úlohu při dosahování eh, cílů našich strategií, strategie eh, Farm to Fork i nové eh, zemědělské politiky tato eh, logistická eh, centra, tyto velkoobchody eh, v podstatě zaručují potravinovou bezpečnost, transparentnost při tvorbě cen a vysledovatelnost. Nedávná covidová krize ukázala jejich odolnost a to, že jsou schopná občanům zaručit výbornou distribuci Eh, čerstvých, čerstvého ovoce a zeleniny. A chci se zeptat, tam můžete potvrdit, že budete i nadále s členskými státy pracovat na tom, aby ta eh, velkoobchodní logistická centra jak si eh, byla, aby byla uznána jejich úloha a aby jaksi v celém tom dodavatelském řetězci měli důležitější místo. Děkuji nyní kolega Jaruso. Eh, pane komisaři, já musím říci, že jsem velice eh, překvapen, eh, pokud jde o předběžné závěry komise přírodních extraktů z konopí protože se zde vůbec eh, nepřihlíží k rozdílu eh, medicínsky či rekreačně užívaného konopí a průmyslového eh, konopí. V prvním případě vlastně jedno se považuje za narkotikum, druhé nikoli, ale na za jakém základě. Eh, sektor průmyslového konopí má obrovský potenciál, umožňuje eh, rekvalifikaci, obnovu řady venkovských oblastí a chci se zeptat, jak dlouho ještě budete bránit eh, pěstování konopí. Alkohol je velice nebezpečný jev, ale pokud by chtěl někdo třeba zničit všechny vinice, tak bychom ho brali za blázna. A my v podstatě ke konopí přistupujeme ve velice nevědeckém duchu a doufám, že komise se bude ve svých rozhodnutích opírat o ta nejnovější vědecká zjištění. Děkuji. Vielen Dank. Wir sind am Mnohokrát děkuji. Dostali jsme se na konec kolečka dotazů a nyní má opět slovo pan komisař, aby to mohl zodpovědět. Sedm, osm minut, vím, že potom už musíte odejít, takže máte slovo. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, dziękuję państwu posłom za te... E, Mnohokrát děkuji vám všem za vaše otázky. Zmínili jste ty nejdůležitější body, které mají dopad na zemědělství EU. Je to také pro nás zdrojem znalostí a vědomostí v komisi, takže se to zkusíme zohlednit v naší práci. V první řadě chci říci, že nebudu schopen podrobně odpovědět. Nejde pouze o mé znalosti, ale ohledně některých otázek bych se musel s někým poradit, musel bych to skonzultovat. Jsou zde určité body, kde by komisař měl být opatrný ve svých odpovědích. Některé otázky skutečně podléhají podrobným konzultacím a pokud něco nezodpovím, tak dostanete ty odpovědi písemně. Například paní Tolere se ptala na na víno, byla tady otázka na nikotinoidy. To je jiné portfolio. Takže já na ně odpovím, ale až po další konzultaci. A také celá otázka konopí. To vyžaduje velmi odpovědnou odpověď ze strany komise, takže já to skonzultuji a potom obdržíte mou odpověď. Pokud jde o jiné otázky, paní Schmidbauer, vy jste zmínila to setkání v Koblenci ano, já jsem se ho účastnil, byly tam protesty ze strany zemědělců německých, ale byli tam i zemědělci z jiných zemí a měl jsem tam i krátkou schůzku s těmi protestujícími zemědělci a zajímavé je, že zemědělci mají obavy ne ze zelené dohody, ale bylo to něco jiného. Netýkalo se to rozpočtu, což pro mě byla úleva, to znamená, že e, to je pozitivní zpráva o rozpočtu, ale zemědělci mají obavy ohledně Mercosuru, ohledně globálního obchodu, ohledně obchodních dohod. To jsou tedy jejich obavy. Mají obavy z těchto rizik, takže tyto otázky jsou velice důležité. A musíme být velice opatrní Musíme sledovat situaci, musíme se podívat, jaký je dopad dovozů. Nemůže to být nevýhoda pro naše zemědělce. Byla tady otázka na dovoz z Ukrajiny a z dalších zemí, takže tam musíme tu situaci sledovat a to také děláme. Komise se tomu věnuje, monitorujeme tu situaci, ale Měli bychom také využít tuto příležitost v rámci reformy SZP na jedné straně rozumným způsobem přiměřeně podporovat naše zemědělce, ale zároveň by se měly také snižovat dovozy, měly by být méně ziskové. Měli bychom pomáhat našim zemědělcům, aby byli schopni uspokojit naši interní evropskou potřebu. Samozřejmě, že nějaký dovoz vždy bude, Musíme vyjednávat obchodní dohody s našimi partnery, ale měli bychom rozumným způsobem podporovat naše zemědělství a možná být potom méně závislí na dovozu tím, že vytvoříme inteligentní ekonomickou politiku. Ale mezinárodní obchod bude také vždy potřeba. My jsme čistým vývozcem potravin a otevření trhů je i v našem zájmu v některých odvětvích je to do větší míry, v jiných do menší míry. V některých odvětvích to může způsobovat problémy, ale mezinárodní obchod je v našem zájmu. Paní Neuschel hovořila o strategiích a o tom, jak jsou napojeny na SZP. To je úkol, který je před námi, musíme se mu věnovat. My jsme v tom dost rozhodní a já si myslím, že ty strategie by měly být řádným způsobem napojeny na SZP, měly by být vzájemně propojeny a myslím si, že existují možnosti, jak implementovat tyto strategie tak, aby evropští zemědělci byli i nadále spokojeni. Měli by mít z těchto strategií přínos, prospěch, možná ne všichni, není možné uspokojit všechny. Někteří zemědělci budou muset vynaložit určité úsilí, například pokud jde o změnu metod produkce, možná eh, budou muset změnit ty způsoby tak, aby byly méně škodlivé pro životní prostředí a pro klima, ale myslím si, že pro velkou většinu zemědělců jsou tady strategie velkou příležitostí. A nyní, pokud jde o ty otázky Brexitu. Zda máme plán B. Samozřejmě není to žádný konkrétní dokument nebo konkrétní návrh, který by byl schválen pro případ tvrdého Brexitu, ale jsme připraveni. Jsme připraveni, pokud vzniknou nějaké potíže, tak komise bude muset být aktivnější, bude muset více podporovat naše zemědělce, protože britský trh je pro nás velice důležitý. Je velice důležitý pro Evropskou unii, ale doufejme, že k tomu nedojde k tomu tvrdému Brexitu. Je to pravděpodobné, ale stále ještě existuje způsob, jak se tomu vyhnout, takže jsme dost optimističtí. Potom tady byly otázky ohledně dopravy, přepravy. Pan Byto se na to ptal. Uh, a další lidé se na to také ptali, 3 miliardy tun transportu napříč Evropou, to znamená 3 miliardy tun každý rok na základě údajů Eurostatu. Ten počet těch tun a kilometrů je 540 miliard Takže závěrem může být, že každá porce potravin je asi 180 kilometrů, takže zkrácení tohoto je dost důležité. A důležité je, že v posledních letech od roku 2010 se globální produkce nezvýšila, ale počet těchto tun lomeno kilometrů se zvýšil. To znamená, že produkujeme stejné množství, ale převážíme větší množství na větší vzdálenosti. Takže si myslím, že bychom tento problém skutečně měli řešit, že bychom měli snížit ty přepravní potřeby tam, kde je to možné. Nechceme tady zvyšovat byrokracii, ale chceme podporovat ty způsoby produkce, které budou prospěšné tím, že povedou ke snížení zbytečné dopravy. Paní Katajnen se ptala na aktualizaci lesnické strategie, to je plánováno na rok 2021, na příští rok. A paní Aguilera se ptala na otázky související s přechodným obdobím. To si myslím, že už jsem zmínil. Stále ještě o tom jednáme. V tuto chvíli je naše pozice jeden rok, ale je stále více argumentů ve prospěch dvou let. Ten dialog probíhá, komise je otevřena novým argumentům. A ta otázka toho včasného využívání 8 miliard z fondu na podporu oživení může vrhnout nové světlo na celou tu otázku a možná díky tomu bude kompromis jednodušší. Takže o těchto záležitostech jednáme. Paní Šojdrová se ptala na ty inspekce v terénu. Tady jde o Ukrajinu. A tady potřebujeme rovné podmínky. Musíme si být jisti, že produkce z jakékoliv třetí země bude splňovat standardy a normy a že byla zkontrolována. Pokud je o bezpečnost potravin, to zmínila paní Tomašič. Vy jste hovořila také o určitých nebezpečích, která pocházejí ze strategií a moje osobní přispění k těmto strategiím bylo následující. Strategie Farm to Fork a biodiverzita obsahují ustanovení, která hovoří o tom, že budeme mít neustálou trvalou analýze zu dopadu těchto strategií na bezpečnost potravin a také příjmy zemědělců. Takže to nebude nějak ohroženo ani příjmy zemědělců, ani bezpečnost potravy nebudou ohroženy. Pokud by k tomu začalo docházet, tak budeme muset přehodnotit naše strategie. To jsou hodnoty, které nemůžeme, nesmíme ztratit. A potom tam byla otázka těch velkoobchodních trhů, na to se ptal pan De Meo. Uh, já sdílím vaše stanovisko, že je to klíčová otázka a to fungování a rozvoj těch trhů by EU měla podporovat prostřednictvím prostředků EU a já to budu hájit a budu to nadále podporovat. Ale mnoho toho záleží na tom, co dělají členské státy do jaké míry zahrnou tyto potřeby do svých strategických plánů. Ale pokud jde o komisi, tak jsme naprosto otevřeni. A ještě jedna věc na závěr bych chtěl říci, že je velice důležité Zemědělci mají pouze SZP a nic jiného. Fond na podporu oživení, tam je dobré rozhodnutí zhruba 8 miliard eur tam bylo zapracováno v souvislosti s Fondem pro regionální rozvoj, ale to nemusí být všechno, co bude dáno na pomoc tomu odvětví. Jsou, je to jedno procento ze 750 miliard. Měla to být 2 procenta. A těch 7,5 to je jenom 1% celého toho balíčku. Takže se musíme snažit co nejlépe, abychom ještě více pomohli zemědělcům a venkovským oblastem. Musíme podporovat i ta odvětví, která souvisí se zemědělstvím. Tady nejde pouze o SZP, ale potřebujeme ten synergický efekt. Pod podpora rozvoje venkova by měla probíhat i z fondů rozvoje, ne pouze fondu roz, pro rozvoj venkova. To není jediný zdroj podpory, ale vyžaduje to politické kroky. Takže, pane předsedo, moc děkuji za vaše pozvání. Chtěl bych vám všem poděkovat za tuto velice dobrou dosavadní spolupráci a děkuji za velice zajímavou a plodnou diskuzi. Pokud jsem nezodpověděl veškeré vaše otázky, tak eh, slibuji, že je zodpovím písemně. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, že jste v první řadě tak brzy přišel zase o k nám po letní pauze a že jste se účastnil diskuze. A já vám velice děkuji za to, že jste zde nakonec byli ještě déle, než bylo plánováno. jsou před námi významná témata, obzvláště pokud jde o SZP. A doufejme, že brzy začnou trialogy. A je třeba, aby tedy se všechny účast, všechny instituce tomu věnovaly. Ještě jednou velice děkuji. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dostáváme se tedy k bodu 7 na pořadu jednání. Vyslechneme si prezentace Evropské komise ohledně sektoru oliv, ale obzvláště tam jde o kontroly schody bylo to původně plánováno na 18. března, ale potom se to nemohlo konat, takže jsme to odložili na dnešek. Přednášet bude pan Michael Skennel, který je zástupce ředitele GŘ Agri, novým zástupcem ředitele. Gratuluji mi mu tedy k této nové pozici. Minule jste byl již pryč, když jsem vám chtěl pogratulovat, takže dnes gratuluji ve vaší přítomnosti. Takže máte slovo pro prezentaci této studie. Eh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, děkuji za ta vřelá slova, která věnujete mému jmenování v nedávné době. Děkuji a těším se na vynikající spolupráce s tímto výborem. Dovolte mi eh, v tuto chvíli hovořit o kontroly v oblasti výroby olivového oleje. Mohu potvrdit, co jste říkal, že Toto téma se mělo projednávat v březnu tohoto roku, ale pochopitelně z pochopitelných důvodů, z důvodu covidu, bylo toto setkání odloženo. Jsem rád, že máme nyní příležitost hovořit o této zprávě a o dopadu této zprávy na celý sektor. Asi bude dobré, když vám řeknu pár podkladových informací k celé studii. Doufám, že se budete moci s celým materiálem seznámit i osobně. E, soustředíme se zde na klíčové téma a to je kontrola ale zároveň eh, tato zpráva nabízí velice dobrý přehled o trendech výroby, eh, spotřeby olivového oleje, jak se liší členské státy, jak vypadají trhy, jak vypadají kontroly, jak jsou účinné v jednotlivých členských státech, jaké subjekty se jich účastní a tak dále. Je to tedy samostatný dokument, který je velice dobře zpracovaný a stojí za to si přečíst. My jsme měli za to, že by bylo dobré po pěti letech fungování nařízení o společné organizace trhu, eh, zpracovat eh, marketingové standardy a kontroly a zamyslet se nad tím, jakým způsobem byly kontroly prováděny v jednotlivých členských státech. Že je dobré si udělat jakýsi přehled a poučit se z minulé situace. Tyto kontroly jsou totiž naprosto klíčové. Je třeba je vykonávat, abychom zachovali důvěryhodnost eh, olivového oleje. Je to ikonický produkt, zemědělský produkt. Jsme v popředí eh, na trhu celosvětově a proto musíme zajistit, aby náš regulační rámec a kontrolní rámec zajistil zachování této pověsti. My jsme se samozřejmě snažili zaměřit na to, jakým způsobem jsou kontroly realizovány v jednotlivých členských státech, jakým způsobem se podílejí na ochraně spotřebitele a to i včetně přístupu k informacím, jak tyto kontroly přispívají k fungování vnitřního trhu, protože olivový olej je obchodním artiklem mezi členskými státy a to do veliké míry, a proto jednotlivé zúčastněné orgány musí mít jasno v tom, že se jedná o produkt bezpečný, který odpovídá všem normám. Zároveň je to ale důležitý artikl z hlediska mezinárodního obchodu, protože je to zásadní vývozní artikl. Opět se zde opíráme o vynikající pověst našeho produktu. A pochopitelně je také na místě říci, že jsme se zaměřili na osvědčené postupy členských států těch produkujících členských států a těch neprodukujících členských států, protože v praxi to funguje tak, že olivový olej, olej se produkuje pouze ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Řecku. To znamená jenom ve čtyřech členských státech. My jsme tedy reagovali na nařízení o společné organizaci trhu a příslušné legislativě. Opírali jsme se o marketingové standardy, o, o to, jak vypadá analytické testování a příslušné normy. Myslím, že asi budete vědět, že tuto studii zpracovával náš odbor, který má této věci velice dobrou pověst. Scházel se s různými skupinami osob, zúčastněných subjektů, eh, s klíčovými osobami, s členskými státy, s jednotlivými orgány, úřady, zasílal a rozesílal dotazníky a tak dále. Asi je důležité se v tuto chvíli soustředit na nález samotný. Zpráva tedy konstatovala, že kontroly se podílejí na účinné regulace sektoru. Tyto kontroly se zdá, že se podílejí do veliké míry na dobré pověsti olivového oleje, který um, je předmětem tak intenzivního dohledu. Tyto kontroly se rovněž také soustředily na kontroly na základě vyhodnocení rizikového aspektu. Je potřeba říci, že tyto kontroly jsou celkem finančně náročné, takže členské státy se soustředí na oblasti, které jsou ty nejzranitelnější, kde je největší možnost zneužití pravidel. Konkrétně tato studie identifikovala, že těmito oblastmi jsou zvláště rozdíl mezi Uh, extra virgin olive oil, což je ta prémiová kategorie, a potom uh, panenským olivovým olejem. Takže ten extra panenský olivový olej a olivový olej. A potom je zde otázka také příměsí, to znamená přimíchávání dalších záležitosti, jako je třeba sluneč, slunečnicový olej nebo řepkový olej do olivového oleje, kdy tento je potom prezentován jako čistě olivový olej. A studie konstatovala, že počet kontrol je adekvátní, to nakonec uvidíte ve statistických údajích, ten počet kontrol převyšuje minimální požadavky a dochází za poslední roky i k znatelnému zlepšení. A to ve všech 27 členských státech. My jsme před několika lety konstatovali, že jen několik členských států realizuje tyto kontroly. To se do veliké míry zlepšilo za poslední roky a pamatujte na to, co jsem říkal před chviličkou, že je třeba rozlišovat mezi těmi produkujícími členskými státy a neprodukujícími členskými státy. Ty neprodukující Eh, členské státy v tuto chvíli také přijímají odpovědnost za olivový olej na svém trhu, to znamená olivový olej, který se tam dováží z jiných částí mimo Evropskou unii. Je to tedy pozitivní obrázek, který tato zpráva vykresluje, co se týče kontroly a co se týče stability odvětví. A upozorně se zde ale zároveň na oblasti, kde by bylo dobré se zlepšit, což je třeba oblast koordinace v rámci členských států a mezi členských členskými státy někdy dochází k situaci, kdy kontroly nejsou do, realizovány dostatečně včas, tak aby bylo možné realizovat i kontrolu návaznou. Někdy dochází k přerušení komunikace mezi členskými státy, kdy dojde ke kontrole a než se odešle zpráva k dalšímu členskému státu, tak to trvá. Dále bylo konstatováno, že je zde problém s, se, se seřazením priorit a zdrojů. Tyto kontroly se netýkají obecně bezpečnosti jako takové. Příslušné orgány jsou tedy někdy nakloněny tomu dávat těmto kontrolám menší prioritu, protože zde nejsou žádné dopady bezpečnostní a jinými slovy se tedy potom soustředí ve, svým, ve svém úsilí na jiné oblasti a my jsme se snažili doporučit členským státům vidět vše v celkovém kontextu a realizovat kontroly tam, kde dopady mohou být zásadní. To znamená, že potenciál podvodného jednání je také potřeba sledovat jako jedno z kritérií. Ve zprávě se objevuje řada doporučení. Ta doporučení se týkají i vzdělávacích akcí. Je třeba pro, provádět eh, kontroly kvalitativní. Celá řada kontrol se soustředí právě na kvalitativní stránku věci, což je analytická záležitost, kde je potřeba, aby personál byl velice vysoce vyškolený a byl schopen eh, identifikovat jednotlivé složky olivového oleje a zařazovat je do jednotlivých kategorií. Jak říkám, to je velice důležitá dovednost a komise usilovně pracuje na tom, aby se úroveň znalostí v této oblasti v členských státech zvyšovala. Doporučení se rovněž také vztahovala na oznámení o nedostacích. Jak říkám, někdy docházelo k přerušení komunikace mezi členskými státy nebo někdy důkazy o problémech se objevily na pravém místě až příliš pozdě, nebylo možné reagovat a realizovat kontrolu návaznou a tohle je třeba vyřešit. Také se zde upozorňuje na celou řadu otázek, které přímo nespadají do, otázky, do oblasti kontroly souladu, ale jsou to důležité záležitosti, jako je dohledatelnost viditelnost a označování. I to je třeba řešit. Dosledovatelnost a označování. Pokud jde o další kroky, já už své vystoupení uzavřu. Za chviličku budeme představovat výsledky z roku 2019 představíme dvěma členským státům, už to bude brzy. Evropská komise trvá na transparentnosti těchto kontrol, to znamená, že spotřebitelé a jednotlivé subjekty musí mít aktuální informace. Musím říci, že je to velice úspěšný sektor, tyto kontroly a podpůrná legislativa jsou velice důležitou součástí úspěchu celého sektoru. Děkuji. Mnohokrát děkuji zástupci generálního ředitele, panu Skenelovi. A nyní se pustíme do otázek. Máme trochu časovou tíseň, takže kolega Zajdo za ELP minuta 30. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat zástupci komise za to snahu vypracovat eh, takto podrobnou a důležitou zprávu. Ale zároveň mám dvě připomínky. Procházíme velice nejistým obdobím a podnikatelé potřebují více jistoty, více eh, právní eh, jistoty. A přesně to požaduje i eh, sektor olivového oleje. A ty organoleptické testy takovouto jistotu neposkytují. Je zde jasný nedostatek harmonizace. Například eh, ve středozemní, eh, ve Španělsku konkrétně, je toto opravdu zásadní problém. Existuje eh, řada studií, které ukazují, že v podstatě máte stejný vzorek, ale podle toho, jak vypadá ten panel těch testujících, tak okamžik, kdy se testuje, tak se dospívá k jiným výsledkům. A proto žádáme komisi o změnu postupu eh, úředních kontrol podle nařízení 2568 91 u olivového oleje, protože olivový olej je jediný produkt, eh, kde se ty testy opírají jaksi o senzorickou analýzu. A stejně v žádném eh, případě eh, to nelze vysvětlovat bojem proti podvodům, protože eh, ti výrobci vlastně eh, většinou neusilují o podvody. V podstatě to vede pouze k nespravedlivému navýšení nákladů. My tedy apelujeme na komisi, aby vše pečlivěji analyzovala a aby lidem, kteří působí v tomto velice důležitém sektoru, dala větší záruky. Kolegin Aguilera. Mnohokrát děkuji, paní kolegyně Aguilera z SND. Sí, gracias, pres- ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za představení studie. To je studie velice zajímavá a důležitá pro toto odvětví. Já bych se ale v zásadě chtěla připojit k tomu, co říkal kolega Zojdo a k jeho žádosti za EPP, tak já to říkám také za naši skupinu, to skutečně panuje velká právní nejistota. A já bych eh, se chtěla zástupce komise zeptat, co si o tom myslí. Zde v podstatě jde o to, že ta smyslová analýza se týká tohoto jediného produktu. Je to jediný produkt na světě, kde ty úřední kontroly skutečně spočívají v těch eh, senzorických kontrolách. A tam opravdu to závisí na těch konkrétních lidech, které to testování provádějí. Takže já také žádám o změnu tohoto nařízení, tak aby poskytovalo větší právní jistotu. Dámy a pánové, v sektoru olivového eh, oleje Eh, máme velice eh, kvalitní, důležité produkty, ten extra panenský olivový olej a eh, tam v podstatě může také docházet k různým jaksi časovým Eh, časovým, například v průběhu času dojde ke změně kvalitě té, eh, toho oleje. Takže eh, třeba za tři měsíce už to není extra panenský, ale pouze panenský olej. Záleží to tedy také na skladování toho oleje. Ještě jednou tedy připojuji se k předřečníkovi a budeme žádat komisi o, nařízení, o změnu nařízení 2568 lomeno 91. Mnohokrát děkuji kolegyně Miller. Mnohokrát děkuji za ten obsah té studie. Myslím, že pro nás všechny je důležité, abychom měli dobře fungující systém kontrol schody. To je také debata, která je nyní projednávána v rámci reformy SZP. Chceme vyloučit klamání spotřebitelů, ale je problém s tím, že ve chvíli, kdy se objeví nějaký podvod, tak je obtížné to nějak řešit. Vždy se volá po dalších všetřeních, ale tak nemůžeme čelit podvodům. Je potřeba aby fungovala dobrá koordinace na evropské úrovni, abychom měli sjednocení kontrol a tam se samozřejmě dívám i na náš vlastní, na můj vlastní členský stát. My dovážíme olivový olej a máme tam různá kritéria eh, mezi jednotlivými spolkovými zeměmi a mezi tou celostátní úrovní, ale je velice důležité, aby byly, aby byly prováděny ty vlastní kontroly ale musíme také prověřit, do jaké míry můžeme ty vlastní kontroly také tady mezi to zahrnovat. Ale doufám tedy, že budeme i nadále pracovat na zlepšování transparentnosti. Mnohokrát děkuji a nyní kolega David za ID. No, my jako Česká republika nepatříme k zemím, eh, které by produkovaly eh, olivový olej Eh, já jsem se nesetkal eh, s problémy, pokud se jedná o eh, maloobchodní, malobchodní trh. A proto by bylo dobré, kdyby se k tomu vyjádřili zejména zástupci těch zemí, kde olivový olej je významným produktem. Kollege Häusling. Kolega Husling nechce, takže kolegyně Aguilar. Muchas gracias. En primer lugar... Děkuji. Děkuji v první řadě komisi za to, že se s námi podělila o hlavní výsledky té studie. Eh, Španělsko je jedním z nejdůležitějších producentů olivového oleje a proto máme velký zájem na tom, aby ten systém kontrol byl samozřejmě spolehlivý, zaručoval vysledovatelnost. Eh, Ukazuje se ale zároveň také, že byrokracie a administrativní komplikace jsou opravdu velkou překážkou. Kontroly ve fáze produkce jsou klíčové, ale tato studie ukazuje udělat toho více eh, v okamžiku, kdy se olej plní do lahví a kdy se ty lahve označují. Také je to úkol pro tu takzvanou velkou distribuci. Chci se zeptat komisi, co, mi se, co v tom bude dělat. A musím také zmínit obtížnou situaci olivového sektoru olivového oleje. Eh, v současnosti eh, ceny eh, spadly asi o 24 Ta situace je krizová, sektor neustále bojuje o to, co již mají ostatní sektory, větší flexibilitu při řízení nabídky, samoregulace, otázka soukromého skladování. Eh, chci eh, se eh, zeptat. Máme zde tři spory. Ten jeden z nich je již jaksi vyřešen a tam šlo o to, že v podstatě se schválí desetkrát méně objemu soukromého skladování, než by bylo potřeba. Děkuji. Nyní kolegyně Rodriguez Palobzague. Muchas gracias. Děkuji. Já také na úvod poděkuji komisi za prezentaci této zprávy. Jejímž cílem je zlepšit eh, kontroly v eh, souladu, tak aby zůstala zaručena kvalita olivového oleje, především eh, extra panenského oleje. A mě leží na srdci otázka, která Eh, souvisí eh, se zaručením eh, pozice producentů v dodavatelském řetězci a to, jak se vyhnout různým podvodným praktikám ze strany distributorů a velkých supermarketů, protože se v podstatě jak si někomu udělí nějaké jak si povolení, a e, po určité e, době e, jaksi se změní. Byť jsou veškeré podmínky jaksi splněny. Nicméně ta odlišná kvalita, byť tedy na základě těch senzorických kontrol, může právě plynout třeba z toho, že ten supermarket skladuje ten olej ve špatných podmínkách. Takže já jsem také pro změnu toho nařízení 2568 lomeno 91, tak aby se zaručila, jak se, aby se ty kvali, kontroly soustředily na tu kvalitu dříve, než ten olej jde do distribuce a je případně někde nesprávně schvalován. To by skutečně zaručilo větší jistotu producentům a ochránilo by je to před spekulacemi různých dalších eh, hráčů na trhu. Ve Španělsku eh, skutečně na tomto odvětví závisí mnoho třeba i rodinných eh, farem a jak si ty nesmí zbytečně trpět, tyto nejzranitelnější subjekty na trhu. Kolegy. Děkuji. Nyní kolega Amaro za EPP jednu minutu. Dear share, dear colleagues, thank Vážení kolegové, děkuji komise za realizace této studie. Přestože tato studie vyústila v pozitivní výsledky a je to studie, kterou vítám, tak se stále domnívám, že bychom měli nadále pracovat na tom, aby evropský olivový olej rostl, co se týče dodržení mm, norem Měli bychom se nadefinovat budoucnost celého sektoru. Víte, že země jako je Španělsko nebo Itálie vnímají výrobu olivového oleje jako velice důležitou. 95 produkce vede k, v, ve výrobu extrapanenského olivového oleje. A já se domnívám, že bychom měli investovat do modernizace tohoto sektoru. To znamená, že bychom měli dbát na spolehlivost kontrol, musí být neutrální vůči sektoru. Nesmí být pod žádným tlakem této kontroly. Budoucnost olivového oleje musí být více o tom, že je to nejenom zdravý tuk, ale spíše prvotřídní kvalitní produkt. Kolegyně Vaskeslava. Děkuji, pane předsedo. Také poděkuji komisi za tuto studii. Velice s velkým zájmem jsme si ji přečetli. A já se chci zaměřit na význam těchto kontrol pro Španělsko, protože se to v podstatě týká nás nejvíce, protože jsme nejdůležitějším producentem olivového oleje v Evropské unii. Je ale také třeba říci, že u nás eh, v podstatě 40 tisíc rodin se podílí na produkci olivového oleje a například Andaluzie, kde se tento eh, olej Eh, nejvíce eh, pěstuje, je oblastí, která má jednu z největších evropských eh, nezaměstnaností. Eh, také zde máme eh, problém s konkurencí z třetích zemích a já se připojuji k členům předchozích eh, stran. Také se domnívám, že je třeba ty kontroly harmonizovat a poskytnout záruky, včetně těch právních, že v těchto složitých časech jak si zde bude určitá jistota pro producenty olivového oleje. Děkuji. Vielen Dank. Als nächster der Kollege. Sì, grazie Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já eh, si myslím, že ta studie je provedena vyváženě, eh, studuje tu problematiku, která se týká kontrol olivového oleje. Ty kontroly se určitě zlepšily ale je potřeba ještě více je posílit, tak abychom eh, dokázali lépe bránit evropskou produkci proti té mimoevropské. Ta studie se zaměřuje na určitou problematičnost senzorických analýz. To je určitě třeba zlepšit, nemůže to být jediný ukazatel. Souhlasím také s tím, že je tam třeba určité věci zlepšit a korigovat. Chtěl bych zdůraznit také důležitost vysledovatelnosti těch produktů, především těch vlahvých, zde ta studie ukázala, že ještě členské státy příliš nevědí, jak by ta vysledovatelnost mohla být aplikována právě na sektor olivového oleje. Chtěl bych připomenout, že Itálie na národní úrovni implementuje systém vysledovatelnosti od eh, olivového sadu až po lahev. Děkuji a ještě kolegyně Lizy za ID. Buongiorno. Dobrý den, dobrý večer. Děkuji eh, panu eh, řediteli z komise a mám také několik připomínek. Eh, extra panenský olivový olej, především ten italský, je předmětem útoku obchodního dumpingu. Například k nám se dováží tuniský olivový olej, a diplomatická evropská strategie vůči Tunisku vlastně udělala z této země jeden z hlavních zdrojů dovozu olivového oleje do Evropské unii. V podstatě 70 veškerého exportu eh, se, eh, jak si pochází eh, z Tuniska. A chci se zeptat, jakým způsobem chce eh, komise toto změnit, jak chce změnit eh, ty kvóty a ta cla, tak aby byla zaručena ochrana italských producentů. Eh, v červenci také došlo k tomu, že ministr zakázal jedno výběrové řízení v objemu asi 8 milionů a v podstatě tam šlo o to, že se olivový olej prodával třeba za 3 eura za lahev. A hovořilo se také o určité eh, tam eh, tedy v eh, podstatě tam šlo o to, že tento olej byl eh, pravděpodobně eh, neevropského původu, byl dovážen ze zemí mimo Evropu. A chci se ještě eh, zeptat, co si myslíte o tom, že podle nutriscoreu extrapanenský olej je v podstatě kategorizován jako C, to znamená něco, co by se mělo spíše omezit, zatímco různé nápoje, které obsahují spoustu sladidel, jsou v té kategorii A toho francouzského systému Nutri-Score. Finito. Mnohokrát děkuji, tím jsme skončili s otázkami a nyní vrátím slovo panu řediteli Skenelovi, zhruba na pět minut. Doufám, že potom můžeme tedy ještě eh, přidat pět minut tlumočení. Navíc děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji jednotlivým řečníkům, kteří vystoupili. Bylo to velice zajímavé a i to v souvislosti s tím, jak jim způsobem pokračovat. Jedno společné téma je téma stávajícího systému organoleptických zkoušek že tento systém jaksi nenabízí úplně právní jistotu. A já jsem říkal, že organoleptické zkoušky z podstaty věci se týkají vlastností olivového oleje, ale nejde o úplně subjektivní vlastnosti. My jsme s členskými státy a s odvětvím olivového oleje velice pracovali na tom, aby abychom postupovali konzistentně a do toho zapadají i vzdělávací akce. Nikdy se nedostaneme do situace, že by senzorické faktory mohly být jednotné a to je vlastně síla celého odvětví. Olivový olej je velice unikátní, každý je unikátní ve svých vlastnostech, ve své síle, například extrapanenský olivový olej má takové sensorické vlastnosti, které jsou nadprůměrné a to je, to je důvod, proč je unikátní. To je velice důležité. My jsme s kolegy z výzkumu pracovali na tom, abychom byli schopni nějak vědecky podepřít tyto sensorické zkoušky. Byl projekt, kterému jsme říkali Polium a na, tom jsme, na ten jsme vynaložili 6 milionů euro, abychom zkvalitnili výzkum, výstup tohoto výzkumu by se měl objevit eh, v krátké době. Je naší naději, že se podaří ještě zlepšit důvěryhodnost a sílu organoleptických zkoušek. Já se domnívám, že jsou důležité, jsou zásadní pro celkový regulační rámec a celý systém. Řada z vás upozornila na otázku lepší spolupráce mezi členskými státy, jak bychom v tomto kontextu mohli postupovat, jak bychom mohli lépe vzít v potaz kontroly, které realizují obchodníci samotní. Zazněly k tomu připomínky pozitivní, negativní. My si to uvědomujeme a je pravdou, že většina obchodníků, zvláště malou obchodníků, má vlastní systém kontroly nad rámec oficiální kontroly. To znamená, že se ujišťují o tom, že produkty, které umistují do svých prodejen, odpovídají normám a že z hlediska spotřebitele je vše transparentně uvedeno v regálech prodejen. Myslím si, že to, tuhle praxi je třeba podporovat a tam, kde tyto kontroly probíhají, tak případně upozorní i na možné nebezpečí, riziko, podvodné jednání a to je dobře. Já jsem rovněž zaznamenal, že někdy se to používá pro účely změny smluvních podmínek nebo výměny producentů. To by bylo znepokojivé, pokud by tomu tak bylo, zvláště pokud by to e, spadalo do pole působnosti směrnice o nekalých obchodních soutěžních praktikách, což je téma, které tento výbor zpracovával také a pak by bylo na místě oslovit eh, příslušné úřady pro ochranu hospodářské soutěže a zjistit, jestli takovéto kroky nezapadají do definice nekalých soutěžních praktik podle směrnice. Pak eh, zde zazněla otázka na téma označování. Myslím si, že je na místě upozornit na to, že budeme mít v krát krátkodobém i střednědobém horizontu možnost dále hovořit o otázce označování, zvláště třeba v souvislosti se strategií spolen na vidličku, v souvislosti s jednotlivými sděleními. My se snažíme o to, aby naši spotřebitelé byli lépe informováni o potravinách, které se objevují v regálech prodejen na jejich talířích, zvláště pokud jde o udržitelnost, kvalitu a tak dále. Také nám jde o označení původu. I o tom se hovořilo na nedávné neformální radě pro zemědělství v Koblenci. Jak jste asi zaznamenali, tam byla řada členských států, které se vyslovily proto, aby požadavek na označování země původu byl mnohem přísnější. Tyto právní požadavky ale se dotýkají ještě dalších otázek a to jsou třeba výživové hodnoty. I na to přišla řeč. Olivový olej by potom šlo považovat za jeden z těchto produktů a já musím říct, že i o výživových hodnotách se hovoří. Hovoříme o tom s kolegy z generálního ředitelství pro zdraví, Sonte, DG Sonte. Myslím, že nikdo nemůže rozporovat eh, výživovou hodnotu olivového oleje a nemůže rozprovat ani roli olivového oleje ve středomorské kuchyni, nemůže rozprovat jeho pověst, to se může leda promítnout do dalších případných ujednání ohledně označování olivového oleje. Můžeme to zvážit v, další, v rámci dalších diskuzí. Hovořilo se zde i o té dosledovatelnosti, dohledatelnosti je to téma, na které upozorňuje zvláště Itálie. Itálie eh, chce zajistit eh, úplnou dosledovatelnost od eh, růstu olivovníků. My spolupracujeme s producenty na PDO a PGI na označování původu i regionu. Chceme olivovému oleji, který se pěstuje za konkrétních podmínek v určitých geografických oblastech. Chceme zajistit toto označování a myslím si, že by to schéma celé bylo tímto leda podpořeno a podpořilo by to i zemědělce samotné. Otázka cel a dovozních poplatků, zvláště zde zaznělo Tunisko. Jde o záležitost, která je dobře známá. Najdete to na webových stránkách, je to naprosto transparentní. Všechno je řešeno velice transparentně a v tuto chvíli není ani návrh nikterak měnit tohle uspořádání. Já, pane předsedo, asi své vystoupení ukončím a omlouvám se, pokud jsem na něco zapomněla. Rád se k věci ještě vrátím. Děkuji. Andy komision. Mnohokrát děkuji komisi, zástupci ředitele Skenolovi. Tím jsme se dostali na konec bodu 7. Ještě máme bod 8, různé, tam rychle výsledky našeho hlasování u lesnické strategie byly 8 proti 4 se zdrželi. Gratuluji kolegovi. Pokud jde o klima pro bylo 35, 8 proti a 5 se zdrželo. Gratuluji kolegyni Kristensen. A stanovisko k Africe 43 pro, 1 proti a 4 se zdrželi. Gratuluji kolegovi Bompa. Máte k tomu z vaší strany něco? Hlásí se někdo? Není